pokračuje. Podle pořadu jednání nyní přejdeme k volbám místopředsedů Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující jména kandidátů. Roberta Angelili, Kamínský Michał Tomasz, Koch Merin Silvana, Kratsa Tsagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rod Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż czternaście Máme více než 14 uchazečů o pozici místopředsedy. Těch míst místopředsedy je celkem 14 a proto přejdeme k hlasování. Jedná se o první kolo hlasování. Eh, skrutátoři budou stejní jako ti při volbě předsedy a prosím tedy příslušné skrutátory, aby se přesunuli k jednotlivým volebním urnám a budou hlasovat jako poslední. Opakuji, protože počet kandidátů je větší než počet míst, tak v souladu s článkem 15 odstavcem 1 jednacího řádu musíme provést tajné hlasování. Chtěl bych vám připomenout a přečtu tento příslušný odstavec. Poté se na jediném hlasovacím lístku volí místo předsedové. Prosím, kolegové, posaďte se, protože teď čtu velice důležitý bod z našeho jednacího řádu. A jde o to, co budeme dělat v dalších 12, 20 minutách. Kandidáti, kteří při první volbě získají absolutní většinu odevzdaných hlasů, se považují za zvolené do 14. místa podle pořadí získaných hlasů. Pokud je počet zvolených kandidátů nižší než počet míst, která mají být obsazena, uskuteční se za stejných podmínek druhá volba k obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí třetí volba, stačí pro zvolení na zbývající místa poměrná většina. Rozdano koperty i karty do głosowania. Chtěl bych vám oznámit, že byly rozdány obálky s hlasovacími lístky. Prosím, abyste použili pouze ty lístky, které jste obdrželi. Musíte zakřížkovat jména kandidátů, které volíte. Opakuji, máme 14 míst místo předsedů, takže máte maximálně 14 hlasů, které můžete rozdat. Hlasovací lístky, které budou obsahovat více než 14 hlasů, více než 14 křížků, budou považovány za neplatné. Pokud byste chtěli něco opravit, zavolejte eh, sálového zřízence, který vám dá nový hlasovací lístek, ten starý bude zničen jakékoliv další poznámky nebo značky na hlasovacím lístku nebo vyšší počet eh, křížků než 14 znamenají neplatnost hlasovacích lístků. Eh, po dokončení hlasování umístěte hlasovací lístek do obálky. Tímto zahajuji hlasování a připomínám kolegové tedy ještě jednou opakuju, že zahajuji hlasování. Chtěl bych požádat, prosím, vezměte slovo, jestli to souvisí s volbami. A je tady nějaký minimální požadavek na hlasy? Ne, dobře, děkuji. Thank you for this question. Děkuji za tuto otázku, pane Sejere. Pane Sajere, děkuji za tuto otázku. Není to minimální počet. Můžete vynechat jednu osobu, dvě osoby, na tom nezáleží. Děkuji za tento dotaz. Very important. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl bych se zeptat, zda ještě je tady někdo, kdo neodhlasoval. Prosím, Jacku. Počkáme na tebe, jak dlouho si budeš přát. Eh. Proszę Państwa, kto ještě chce od... Dámy a pánové, kdo ještě nehlasoval? Some of you are moving very quick. Někteří z vás se tady teď velice rozběhly, zřejmě se ještě chtějí zapojit do voleb. Please do that very quickly. Tak prosím, odhlasujte velice rychle.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 Podruhé Po druhé se ptám, ještě někdo tady je, kdo by se chtěl zúčastnit voleb, kdo ještě nehlasoval. Ptám se po třetí. Je tu někdo, kdo by se ještě chtěl zúčastnit voleb, kdo zatím nehlasoval? Tak, dámy a pánové, Zamykam głosowanie. Tím končím hlasování. Opakuji, končím hlasování. Nyní žádám skrutátory, aby se přesunuli do místnosti R01101, kde budou sčítat hlasy, hlasy a e, přerušuji zasedání. Zvoněním bude ohlášeno, že zasedání bude pokračovat a chtěl bych vám říci, že to bude trvat zhruba hodinu. Hodinu, než obnovíme zasedání. Možná 45 minut, ale asi určitě ne déle než hodinu. Takže tím přerušuji zasedání.